So, guten Morgen, liebe Kollegen. Vážené kolegyně, vážení kolegové, přeji vám všem dobré ráno. Srdečně vás vítám na zasedání našeho výboru. Venku je nádherné počasí, svítí sluníčko, fotbal se nás bude týkat až odpoledne, ale dnes nás čeká celá řada hlasování. Doufám, že máte všichni sebou své hlasovací karty protože ty budeme dnes skutečně potřebovat. Dobrá, tak bychom pomalu ale jistě začali a budeme hlasovat o bodu číslo 8 našeho pořadu jednání. Uvádění biocidních přípravků na trh a jejich používání, což je zpráva Kristy Klas. Zatáhneme žaluzie, abychom lépe viděli, kdo zde je a zda při hlasování zvedá ruku nebo ne. Takže bychom začali, začali bychom s hlasováním. Krista si ještě rozhledne, zda jsou všichni zde. Možná otestujeme napřed eh, systém, abychom neměli potom žádné problémy, že by nám přebývali poslanci v nějaké skupině, takže testovací hlasování. Otázka, je počasí dobré nebo špatné? Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Funguje to? 43 proti dvěma, tak to je výborný výsledek hlasování. Takže kompromisní pozměňovací návrh číslo jedna kdo je pro? Tak, takže první hlasování 103 Erwin Zen, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis číslo 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Potom zde máme konzolidovaný pozměňovací návrh číslo 3. Kdo je pro? A nyní vidím, že na žádost EPP je tu oddělené hlasování ve třech částech. Takže hlasujeme o té první části, kdo je pro. Kdo je proti? Zdrželi se. Tak to musíme zkontrolovat. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 24 ku 24 a 2 se zdrželi. Druhá část, kdo pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Řeknu, že asi schváleno, ale můžeme to zkontrolovat. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 25 pro 24 proti 3. Kdo je pro? Tady třetí část. Kdo je proti? I to si musíme zkontrolovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Tím se dostáváme k části Comitology Alignment to the Lisbon Treaty. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Článek 1. Pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. 128 ve dvou částech. Aha, nyní slyším, že hlasujeme jenom o té druhé části. Ano, pouze druhá část 128, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. IMKO 6, to je návrh, který padá. Imko 7 padá také. Takže jdeme na další stranu. Imko 8 jako doplněk, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Článek 2 schodné 129, 130, ITRE 9, IMKO 9. Tyto čtyři jsou schodné, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? To zkontrolujeme. Myslím, že to bylo zamítnuto, ale zkontrolujeme to. Končím hlasování. Přijato. 28 pro, 24 proti. Přijato. 131. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. 132. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 12. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, to musíme zkontrolovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 24 pro, 26 proti. Článek 3, pozměňovací návrh 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. 14, IMKO 10 a ITRE 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. 133. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Řekl bych, že schváleno, ale zkontrolujeme si to. Končím hlasování. Tak je to natěsno, natěsno schváleno. 134 muty. Kdo je pro? Kdo je proti? Je to asi stejný výsledek, takže to zkontrolujeme. Končím hlasování. Ano, 28 pro, 27 proti, takže schváleno. 135, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, schváleno. 136, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. 137 padá. 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. 138 padá. Takže 139 Weisgerber, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Potom hlasujeme o 16 a ITRE 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Radši si to zkontrolujeme. Končím hlasování. Aha. Zamítnu to. Pokračujeme 140, Jorgensen, kdo je pro? Hlasujeme o 140, ano, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Jdeme na další stranu, 21, zpravodajka, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. jednička. Kdo je pro? Takže jsou to identické návrhy 141, 142, ITR 17, IMCO 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme si to. Končím hlasování. Zamítnuto. ITRE 18, 145, 147 a IMKO 14. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, schváleno. ITRE 19, 145, 148, IMCO 15, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, schváleno. Sto čtyřicet pět busoj, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. ITRE 20, IMKO 16, 149. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. 146 padá, takže jdeme na další stránku. 23, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, schváleno. ITRE 22 padá. 24, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, schváleno. 143, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? To musíme zkontrolovat. Končím hlasování. Schváleno. 29 pro, 27 proti. 144, to padá. ITRE 21, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Článek 4. 150, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Musíme to zkontrolovat. Končím hlasování. Je to těsné, ale je to přijato. Potom schodné návrhy 151, ITRE 24 a IMKO 18. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, přijato. 152, 155, 2A, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 155, 2B, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, schváleno. 153 padá. 25, ITRE 25, IMKO 19. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, přijato. 26, zpravodajka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 154. Tak, 154, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Že ty většiny vypadají podobně, ale radši si to zkontrolujeme. Takže 154 zahajuji hlasování. se, že se neúčastní všichni, ještě nám někdo chybí. Končím hlasování. Zamítnu to. Pak je mnoho věcí, které pokrývají kompromisy, takže můžeme listovat dále. Takže přecházíme na stranu 14 a tam pokračujeme u článku 6. 14. Je to strana 14. A pan předseda se omlouvá, někdo má jiné číslování. Je to tedy článek číslo 6, jsou to identické pozměňovací návrhy ITRE 30, IMCO 23 a kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pak je to 181 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. Inendické 31 ITRE 31 MK 23B. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 182. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Liberálové nehlasují. Jak hlasují? Já nevidím žádné ruce z jejich frakce. Tedy ještě jednou. Kdo je pro návrh číslo 182? Kdo je proti? Zdrželi se? Budeme to muset ověřit, takže 182. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 183 rivazy. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, budeme to muset ověřit. Tedy zahajuji 183. Ukončuji hlasování. Velice těsně to prošlo, ale musím říct, že, ne, tak, že také ne všichni hlasují. Někdo pravděpodobně zapomíná stisknout tlačítko, takže schváleno. 184 rivazy. Kdo je pro? Proti? Musíme to ověřit. Zahajuji. A teď hlasoval o jeden, hlasovali o jednoho navíc, takže ukončuje a už ten výsledek hned vypadá jinak. Zamítnuto. Takže si myslím, že bylo dobré, že jsem na to poukázal. Samozřejmě jak pro koho. 185, 186 jsou identické. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Ukončuji. Zamítnuto. Dále 190 rivazy. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Ukončuji. Zamítnuto. Článek 7. IMKO 24. Kdo je pro? Proti? Strželi se? Schváleno. Pak identické 32, IMKO 25, ITRE 32. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. Identické 33, IMKO 26, ITRE 33. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. ITRE 34. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Identické 34, IMKO 27. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. Opět identické, 35, i 35, IMKO 28, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Článek 8, 191, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. ITRE 36, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 192. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 193. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Článek 9. Imko 31. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Pak identické 195, 196, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme. tedy 195 a 196. EPP má o jednoho navíc. Snažili se opravdu smobilizovat cíly, bylo to úspěšné, ovšem je, je bylo o jednoho navíc, teď je to již v pořádku. Zamítnuto. 28 ku 29. 199. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Podle mě je to zamítnuto stejnou většinou, ale ověříme. Hlasovali všichni? Dva hlasy mi chybí. Nyní je tedy ukončeno hlasování. Ano, je to schváleno. Ale nehlasovali všichni. Ty další odpadají. A pak jsme u čísla 200 a 201, IMCO 31, bod B s odděleným hlasováním do dvou částí. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? to Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Dvěstě dva. Merkis, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 203, 204, 205 identické. Pro, proti, zdrželi se, ověříme. Ukončuji. Je to tedy schváleno. 31 ku 26. 206. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Ale ověříme. Tedy 206. EPP má o jednoho navíc. Musíte se shodnout. Tedy 26 ku 29 schváleno. Takže tři chybí, kteří nehlasují, ale jsou přítomní. Dále 207. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 208 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Imko 31 D, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 200 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 210 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 211, i 39 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 212, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 213 byla stažena? Takže jsme u 214. Pro. Proti. Zdrželi se. Je to velice těsné. Já bych řekl, že to bylo přijato, ale ověříme. Tedy 214. Ukončuji hlasování tedy schváleno. Článek 10, 216, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 219 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 218 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Ověříme 218. Ukončuji. Schváleno. Článek 11, ITRE 40 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pak jsme u článku 13. 39. Kdo je pro? Proti? Strželi se? Schváleno. 222 pro? Proti? Strželi se? Schváleno. I tedy 42 pro? Proti? Strželi se? Schváleno. Článek 15. 227 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 229, 230, IMKO 34, 228, ITRO 43, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Pak 40,

Proti? strželi se? Schváleno. Schváleno, ale ověříme. Tedy 233. Ukončuji hlasování. Schváleno. 234. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Budeme to muset ověřit, tedy 234. Omlouvám se, jsem se to viděl špatně, je to jasně přijato. Omlouvám se, špatně jsem se podíval. Takže článek číslo 16. Dvěstě třicet pět paní Wills, kdo je pro? Ještě jednou, pět paní Wills, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 236. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 237. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme to. Končím hlasování. Přijato. Dvěstě třicet osm padá. 239 též, 240, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, zamítnuto. 241, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto 242. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. i 348 48, kdo byl pro, proti, zdrželi se, přijato. 243, to je ve dvou částech, takže hlasujeme o té první. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. 44, tam je ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. 244, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 245, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. Potom 45, IMKO 38, i 49, je pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní IMKO 39, ITRE 49, 2, kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se schváleno. 246. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. 247. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. 248. Kdo je pro?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 48, ITRE 51. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Schváleno. IMKO 40. Kdo je pro? A to padá, pardon. Takže článek 17. 249. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Schváleno. 250 i tre 352. Kde pro? Kde proti? Zdrželi se zamítnuto. I tre 52, odstavec 1, pod odstavec 1, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. ITRE 52, bod B, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 251. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Schváleno. 52. ITRE bod C. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. ITRE 52 intro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 252. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 253. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Jorgensen 254. To je oddělené na tři části. První část, kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, schváleno. Třetí část, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. Zkontrolujeme si tu třetí část. EPP nám jeden poslanec přebývá. Jedna karta tedy by měla být vyňata. Teď už je to v pořádku. No, teď jste vytáhli karty dvě, ale bez tak by byl návrh zamítnut. Nyní se dostáváme k 255, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 256. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. ITR 52, bod B. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 257. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 258. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Dvěstě padesát osm si zkontrolujeme. Končím hlasování. Zamítnu to. Nebo Takže jak jsem to řekl původně, schváleno. Bylo to tak. ITR 52 padá, 259 Wills, kde pro? Kde proti? Zdrželi se, zamítnuto. 260 a 261 jsou shodné. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 262. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 263. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. 265, kdo pro? Proti, zdrželi se schváleno. 264 bod C a kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. 266, kdo je pro? Proti? zdrželi se, schváleno. 264 bod CB, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, schváleno. 264 bod CC, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, schváleno. 267, kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, zamítnuto. 268, 269, ITRE 52, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, schváleno. Jako 41, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, zamítnuto. ITRE 52, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, zamítnuto. Článek 18. 49, ITRE 53, kdo je pro? Na moment, ono to padá. protože my jsme zamítli 16, takže tento návrh padá. 50 pokrývá kompromisní návrh, takže 273. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, zamítnuto. 274, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, zamítnuto. 51, zbytek textu, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. 52. ITRE 54, to padá. Padesát tři. Kdo je pro? 53. Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. Schodné návrhy 275, IMKO 42. Ale ty padají. 54. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. Článek 19. 276. Jürgensen, kde pro? Kde proti? Zdrželi se schváleno. 277. Kde pro? Kde proti? Zdrželi se schváleno. Článek 20. Hlasujeme o identických návrzích 55, ITRE 57, INKO 44. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. 280 Jorgensen. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. ITRE 59. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. 282, 283, 284, IMKO 46. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. ITRE 60. To padá. ITRE 61. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Schodné 285 a 281, IMKO 47, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Schváleno. Článek 21. Tam je identické 286, 288, i 362. První část odděleného hlasování, kde pro, kde proti. Zdrželi se, zamítnuto. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti. Zdrželi se, schváleno. Nyní budeme hlasovat o IMCO 48. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Dvěstě byl stažen, takže hlasujeme o návrhu ITRE 63, IMCO 50, 292 311. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 290. To všechno padá. Takže budeme hlasovat o ITRE 65, bod A. ITRE 65, bod A. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme to. Přebývá nám jedna karta EPP. Stále ještě, teď už je to v pořádku. Končím hlasování. Schváleno. 31 pro, 27 proti. 296 a 298 kde pro. Nebo to padá? Aha, takže pokračujeme číslem 300, i 65, 301, kdo je pro, kdo je proti. Zdrželi se, zamítnuto. Třista dva, jenom první část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, schváleno. dobře. Takže 303, 304, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 306 byl stažen, 308 Jorgensen, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 309 Krámer, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 310, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Článek 22. Tam je schoda 57 až 61 a ITR 67. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se schváleno. Přejete si kontrolu. Dobře, takže to předchozí hlasování 57 až 61 a ITRE 67. Řekl jsem, že to bylo schváleno, tak to nyní ještě zkontrolujeme elektronicky. No, je to dosti jasné, že jsou všichni pro, 49 pro, 9 proti. Takže jasně to bylo schváleno. Článek 23. 312, ITRE 68, IMKO 60. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. Identické 62, ITRE 69. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. ITRE 70. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Článek 24. Tam jsou identické návrhy 313, ITRE 71 a IMKO 61. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. Článek 25. Jitre 72. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Zkontrolujeme to. Končím hlasování. Aha, schváleno. Dobrá. Potom schodné 275, IMKO 42, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, schváleno. IMKO 62 a 63. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Identické jsou návrhy. Aha, oni padají. Takže 315, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Článek 27 schodné 316, i 75, i 76, IMKO 64, IMKO 65. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. Článek 28, identické 317, IMKO 66. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. IMKO 69. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se schváleno. 317 padá. I to je 77, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, zamítnuto. Imko 67. Ano, hlasujeme o Imko 67, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Přejete si kontrolu, dobrá. Končím hlasování. Schváleno. Asi někteří z vás nezvedají dostatečně ruce, je to potom těžko vidět. Tak shodné návrhy IMKO 68 a 318. Kdo je pro? Aha, ty padají. ITRE 78. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Článek 29, 319 vazy. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Kontrola. Kontrolujeme 319. Končím hlasování. Takže těsně přijato. 320. Kdo je pro? Proti? Také musíme ověřit. 320. Zahajuji. Karin a stále vidím, že tady máme jednoho navíc. Teď je to v pořádku. Tedy schváleno. 321. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Mám pocit, že je to podobné, ještě ověříme, tedy 321. Toto nebylo nutné, máme jednoho navíc. tedy schváleno. 322 Merky z pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 323 Merky z pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. 324 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 325 je identické s ITRE 79 a IMCO 70, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. 326, je to identické s ITRE 80 a IMKO 71. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Článek 31. 328. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 329. Pro. Proti. Strželi se. Schváleno. Třista dvacet sedm Rivazy. Pro. tom hlasovat musíme, protože to odpadává pouze, když 328 je odmítnutá. Takže hlasujeme opravdu o 327. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Ukončuji. Je to schváleno. třetí část konzolidovaného pozměňovacího návrhu byla zamítnutá a proto musíme hlasovat o těchto pozměňovacích návrzích, protože neodpadly. Takže začínáme. ITRE 81, para, eh, odstavec A. Kdo je pro? Tady ještě jednou. ITRE 81, odstavec A. Proti. Budeme to muset ověřit. Zahajuji hlasování. Ukončuji. Je to schváleno. So, es geht weiter. Dále jsme u čísla 331 Rivazy. Kdo je pro? 331. Proti? Zdrželi se? Schváleno. Ověříme to, tedy 331 ověřujeme. Ukončuji hlasování. Je to schváleno. Identické 64, 339, 340, 341, 342. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Článek 33a. Hlasujeme o also ich höre, wir stimmen über... Tedy říkají mi, že hlasujeme o IMKU 73. Kdo je pro IMKO 73? Je to článek 33a. Kdo je proti IMKU 73? Ověříme. Holger Kramer mě irituje, protože zvedá ruce vždy jinak než zbytek liberálů. Je nepříjemné. Rozhodni se, na které straně chceš být. Tedy ukončuji hlasování. Tedy je to schváleno. Článek 34 identické 65 a i tedy 82 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Bylo to velice těsné, takže to raději ověříme. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Článek 35. Identické 66, ITRE 83 a ITRE 83. Tyto dva. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. ITRE 84. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 67. Paní zpravodajky, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 346, ITRE 85, IMKO 74 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 347 Jergensen. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Potom 348 Jergensen. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno.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 Also die nächste Abstimmung ist 351 ITRE. Takže hlasujeme o 353 a ITRE, promiňte, 351, ITRE 86. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Potom 352. To odpadá a dostáváme se k článku 36. A jsou to identické 353, 354, ITRA 87 a IMCO 75. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Článek 37, ITRA 88 pro, Proti? Zdrželi se? Schváleno. Článek 37a. Tam vlastně hlasovat vůbec nebudeme. Až jsme u článku 38, 355, Rýs, Lepáš. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Pak se mám identické 70, ITRE 91 a MKO 76. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Článek 39, 356. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 357. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Článek 40. pouze první část, to je 71, paní zpravodajka, i teda 93, první část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Článek 41. takže tam o něčem hlasovat nemusíme u té 41, protože všechno padá. A jsme u čísla, u článku 42 a právě ověřujeme, o čem se bude hlasovat. Takže hlasujeme o 73, je to tedy článek 42, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. teda 96 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Je to opravdu kruté, paní Klas. 362, 363, IMKO 78 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Článek 44. Tak tady máme celou řadu identických od 365 až k ITRE 98 první část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pak identické 368 369, ITRE 98. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pak 370, IMKO 80, ITRE 98. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Identické 371, IPKO 80, ITRE 98, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Třista sedmdesát čtyři, IMKO osmdesát, IMKO devadesát osm, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. ITRA 99 a IMCO 81 pro, proti, zdrželi se schváleno. 375, ITRE 100, IMCO 82 pro, proti, zdrželi se schváleno. Článek 45, 376, 378 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Článek 46. ITRE 101, pod odstavec 1, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Hlasujeme od 379 k ITRE 102 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 380 moty, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Dobrá, ověříme. 380 moty. Zahajuji hlasování. Ukončuji. Zamítnuto. Vždyť jsem to říkal. A jdeme dál. Imko 83, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní 386 Sulí, Krostet, Franco. Je to identické s 387, 388 a MK 83. Kdo je pro? Není překlad do angličtiny. Tedy ještě jednou. 386 až IMKO 83. O tomto bloku hlasujeme. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Budeme to muset ověřit. Ještě hlas... chybí čtyři, kteří by mohli hlasovat. Jinak hlasování ukončím. Schváleno. Třista osmdesát devět, IMKO osmdesát tři, ITRE sto tři pro. Proti? Zdrželi se? Je to příliš těsné, takže to budeme muset ověřit. Jeden z PPE navíc. Tedy zamítnuto. 390 moty pro, Proti? Zdrželi se? Schváleno. 391 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. Článek 47, 393 Weisgerber pro, proti, Ověříme. Tedy 393. Hlasovali všichni? Tedy ukončuji. Zamítnuto. 394 Buzoj. Kde pro? Proti? Tedy radši si to ještě zopakujeme elektronicky. Tedy Buzoj 394. Za, ukončuji hlasování. Zamítnuto. 395 Girling. Pro. Proti. vtrželi se. Zamítnuto. 396 Delange. Pro. Proti. vtrželi se. Schváleno. 414 Pirilo a Itre to odpadá. Neodpadá, říká pan předseda. Tedy hlasujeme o 414 Pirilo a ITRE 106. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Z- ukončuji hlasování. Schváleno. mk 84. Kdo je pro? Ještě jednou. mk 84. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. identické 397, 399, i 104 s orálním ústním pozměňovacím návrhem oddělené hlasování první část, kde pro, proti, drželi se, schváleno druhá část, pro, proti, drželi se, schváleno. 398 rivazy pro, proti, zdrželi se, schváleno. Sedmdesát šest ve dvou částech. První část pro. Proti? Zdrželi se? Schváleno. Druhá část. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. čtyři je to identické se 405, buzoj pědilo. Kdo je pro? proti, zdrželi se schváleno. Identické 77, 408 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 407, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. ITRE 105. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme. ITRE 105. Končím hlasování. Schváleno. 412 Weisgerber. Kde pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. IMKO 84 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Článek 48 schoda 79 i 107, IMKO 85, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Schodné 80 i 308, Imke, IMKO 86, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Potom schodné 81 i 109, IMKO 87, kdo je pro? proti, zdrželi se schváleno. Článek 49. Imko 88, část druhá, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 83. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Schodné návrhy 84, IMKO 88 i 310. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. 85, IMKO 89. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Článek 50. Tam bylo všechno staženo. Článek 51, 417, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme. Končím hlasování. Schváleno. 30 pro, 28 proti. 87. zpravodajka a ITRE 111. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. Článek 52, 418, Weisskerber, kdo je pro? Proti. Zdrželi se, zamítnuto. 88. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kontrolujeme 88. Končím hlasování. Zamítnuto. IMKO 90. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Článek 53. Schodné návrhy. 89, i ITR 112, IMCO 91. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. Článek 54, IMCO 92 a návrh 90, zpravodajky, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Čtyřista dvacet, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. IMKO 93 padá. 421, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Čtyřista dvacet dva. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, schváleno. IMKO 95, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, schváleno. ITRE 113, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, schváleno. 423 lepáš, kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. 424, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, schváleno. 425, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. Článek 55, schodné návrhy 426 a i 314, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 427, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. Identické návrhy 428, IMCO 97, ITRE 114, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, schváleno. Schodné návrhy 428, IMCO 98, ITRE 114, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Identické 428, IMCO 99, ITRE 114, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme. Končím hlasování. Schváleno. Schodné návrhy 428 IMKO 100, ITRE 114, DD. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Kontrola Končím hlasování. Schváleno. Čtyřista dvacet devět, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. 92 i trest 115. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Článek 56. 430. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 431. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Vidím, že páni klasy přeje kontrolu, takže provedeme kontrolu. Končím hlasování. Schváleno. 432 Merkýs, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 93 i trest 116, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Zkontrolujeme si to 93 a 116 Skytre. Končím hlasování. Zamítnuto. Ano, zamítnuto. 433. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. Článek 57, 434, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. 435, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, schváleno. Článek 58. Tam je Koda 436 a jimko 101. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 437. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 438 oddělené hlasování, první část, kdo je pro? Kdo je proti? Tak to musíme zkontrolovat. První část 438. Končím hlasování. Zamítnuto. Druhá část Kdo proti? Zkontrolujeme. Zkontrolujeme druhou část. Končím hlasování. Schváleno. Čtyřista třicet devět. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Shodné návrhy 440 i 317. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. IMKO 102. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. 441, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 442 padá. 443 lepáš, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. IMKO 103. IMKO 103, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. Článek 59. IMKO 104, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. Článek 61, 94, kdo je pro? proti, zdrželi se schváleno. Článek 62, identické návrhy 445, IMKO 105, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. 446, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Článek 65 padá. Článek 66, i trest 120, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se schváleno. 448, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se schváleno. Článek 70. Identické návrhy 449, 450 i 321. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. I trest 121, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. 451, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, schváleno. Identické návrhy 95, 452. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Čtyřista padesát šest Weisgerber, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. Článek 73. A teď se právě dozvídám, že musíme hlasovat ještě o pozměňovací návrhu 455 Rod Berend. 455. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Paní Klas miluje kontroly, takže si to zkontrolujeme. 455. Končím hlasování. Zamítnu to. Takže článek 73, 462, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Článek 75, i 323, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Článek 76, 464, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. 464 kontrola, zahajuje hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 465, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 466, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Také schváleno. Artikel 77. Článek 77. Identické 470 a IMCO 107, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Identické 96, 124 ITRE, IMCO 108 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Identické 471, IMCO 109 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Článek 80. 97 pro. Pan Rossi? Chcete něco podotknout? Chtěla jsem říci, že italské tlumočení mělo trošku spoždění, takže jsem nemohl přesně hlasovat. Máme postupovat pomaleji? dobrá. Ne, nejde ani o to, abychom byli pomalejší, ale možná by mohl italský tlumočník, tedy tlumočník do italštiny, se trochu um, uspíšit to tlumočení. Takže ještě jednou. 97, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Článek 81. 427, 472, promiňte, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Imko 110, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 473 pro, proti, Zdrželi se. Zamítnuto. Identické 400. tedy ověříme 473. Ukončuji. Zamítnuto. 474 imko 111 pro, Proti? Zdrželi se? Schváleno. Článek 82. Identické. 475, 476 i 325, imko 112. Pro, proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Zahajuji hlasování. Ukončuji. Bylo to velice těsné, ale bylo to správně. Zamítnuto. nyní jsme u příloh. A k tomu chtěla paní Klas něco podotknout, takže prosím. Nyní se dostáváme k těm přílohám a tam je celá řada pozměňovacích návrhů, které jsou proti pokusům na zvířatech. Já jsem také v zásadě opravdu proto, abychom měli co nejmenší možné množství pokusů na zvířatech a proto jsem v zásadě řekla, že tyto návrhy podpořím. Ale poté, co jsem včera se ještě jednou o té věci informovala, tak je tam eh, několik rozporů. Na jedné straně požadujeme eh, přísnější kritéria pro testy a na druhé straně ovšem nechceme podpořit výzkum. Takže mm, by bylo řečeno, že právě v otázce poškození genetického materiálu je nutné provádět další testy a poškození reprodukce protože potřebujeme nejdříve definitovat když je vědecká kritéria, co se týče určitých substancí. Zde nám chybí ještě poznatky a pane předsedo, já nyní momentálně nedokážu přesně odhadnout, co vlastně všechno je v těch pozměňovacích návrzích, proto bych chtěla dnes doporučit, abychom s tím souhlasili. Je třeba to přepracovat, ještě jednou si to rozmyslet. A když se výbor eh, vysloví pro ten block vote, tak to povede k tomu, že se to znovu zváží a vím, že komise na tom pracuje, takže já jsem pro a chci požádat komisi a její službu, aby nám před hlasováním plénu dala konkrétnější informace, abychom přesně věděli, co se skrývá za těmi jednotlivými pozměňovacími návrhy. Děkuji paní zpravodajce a pokud eh, vás správně chápu, tak souhlasíte s tím blokvoutem, to je několik stránek. A poprosíme komisi, aby se na to ještě pořádně podívala, zda jsou tam nějaké diference, rozdíly či rozpory. Takže paní zpravodajka souhlasí s Blockfoutem, mění paní Hasy. Pane předsedo, opravdu je mi to líto, ale nesouhlasím s tím hlasováním en bloc, které se týká přílohy 2. Moje frakce chce oddělené hlasování k 479 a 480 plus 500, 501, 504, 508, 509, 510, 516, 528, 530, 532, 552 a předsednictvo má ten seznam. Dobrá, já jsem tady obdržel tuto žádost. Máme tedy 14 ze 37, tedy z 73. Takže bychom měli vyjít možná vstříc, je to tedy 14 ze 73 hlasování. Ovšem tedy 73 minus 14, tak by to bylo asi 60 návrhů, o kterých bychom i nadále hlasovali an blok. Takže já bych navrhl, abychom opravdu tedy o té části hlasovali jednotlivě, těch 14. dobrá. Uděláme ten blok bez těch eh, návrhů, které věnovala paní Hasy, já jsem si je poznamenal. Takže ještě jednou hlasujeme an blok bez těch pozměňovacích návrhů, které vyjmenovala paní Hasy. Nyní jsme ale u přílohy 1, 477, kde je pro. ...477 příloha 1 Rybazi, kdo je pro? Prosím, zvedněte ruku. Proti? Budeme to muset ověřit. Takže ověřujeme 477. Ukončuji. Je to schváleno. Nyní 478 rivazy, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A nyní 479, 480. O tom tedy budeme hlasovat odděleně. Kdo je pro 479 a 480? Kdo je pro? Oni jsou společně. Proti? Zdrželi se? Budeme to muset ověřit. 479 a 480 ověřujeme. Ohlasování je u konce. Je to schváleno. Nyní tedy přicházíme k tomu bloku mimo Tedy uděláme ten první blok až do 499, tedy od 481 do 499, kdo je pro. Proti, zdrželi se, schváleno. Nyní budeme hlasovat opět jednotlivě. 500. Kdo je pro? 5 Zdrželi se? Schváleno. 501. Ověřujeme 500. Dobrá. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Nyní 501 pro. Proti. Vypadá to podobně pravděpodobně také zamítnuto. Protestuje někdo proti tomu, že je to zamítnuté? Takže ověříme. Hlasování je u konce. To je velice zajímavé. Je to schváleno. Nyní budeme přeskakovat trochu, protože zbytek bude v bloku a nyní jsme u čísla 504. Jsou to ty jednotlivé hlasování, které si přála paní Hasi. Tedy kdo je pro 504? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Tedy 504. Ukončuji hlasování. Schváleno. Pak 507. Kde je pro? 507 Girling. Proti? Zdrželi se? Ověříme. Ukončuji. Schváleno. 508. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 509. Pro? Proti? Zdrželi se? Já bych řekl, že je to přijato, ale raději to ověříme. Ne, nebudeme ověřit. Takže schváleno. 509 je schválená. 510 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 516. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A nyní přeskočím k 528. Jergensen 528 pro. Proti. zdrželi se, schváleno. 530 Jergensen pro, proti, zdrželi se, schváleno. 533 Jergensen, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A ještě 552 Killing. 552 Girling, kde je pro. Proti. Zdrželi se. Také schváleno. A nyní budeme hlasovat o to loku. Tedy všechny ostatní návrhy, o kterých jsme nehlasovali jednotlivě. Kdo je tedy pro ten zbytkový blok? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. To nám mnohé ulehčilo. A máme ještě některá hlasování, která jsme neodhlasovali v bloku. Budeme se na to muset ještě jednou podívat a začíná to 511. Rivazy. Našli jste to, kdo je pro? Mé stránky jsou bohužel očíslovány jinak než u vás. U mě je to stránka 65. Kdo je pro proti? Zdrželi se? Schváleno. Pak máme z přílohy 3. Příloha 3, číslo 100, paní zpravodajky pro, proti, zdrželi se schváleno. Pak 531 rivazy, kdo je pro? Proti? Drželi se? Schváleno. To jedna paní zpravodajky a i 129 pro, proti zdrželi se, schváleno. 535 a IMCO 116 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A dostáváme se k příloze 4. 554 Wills pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 555 vy, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 556 s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se, schváleno. Identické 557, 558 pro. Že, proti zdrželi se. Schváleno. Identické 559. To bylo pouze jazykové povahy, o tom nemusíme hlasovat. 561 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 562 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Příloha 5. 563 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Identické 564, 565, 566, ITRE 130, IMKO 117. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Příloha číslo 6. 567, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme. Končím hlasování. Schváleno. 568. Kdo je pro? Kdo je proti? Tak jsme na tom stejně, takže znovu kontrolujeme. 560. Tak ještě někdo? Končím hlasování. Bylo to také těsné. Tak. Hlasování an blok 569, 570, 71, 72. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme. Ještě si chce někdo zahlasovat? A ještě se někdo k nám přidal, ale teď končím hlasování a bylo to schváleno. 573 Rivazy. Kde pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 574, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 102, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 175, kdo je pro? Proti? zdrželi se, schváleno. 576, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme. Kontrolujeme 576. Hlasovali všichni. Končím. Hlasování bylo to schváleno. Pětset sedmdesát sedm rivazy. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. 578, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. 579, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 580, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Dostáváme se tedy k bodům odůvodnění 104. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 105. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Schváleno. Tak my teď zjišťujeme, o čem ještě musíme hlasovat, o čem ne. Hundert neun Rivasi. 109 Rivasi. Takže 109 kde pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 110 byl stažen. Tak, úvodní ustanovení 24. D pro. Je to pozměňovací návrh 3 i 3 2. Ono to totiž nepadá, protože ta třetí část byla zamítnuta v konsolidovaných pozměňovacích návrzích, takže musíme hlasovat. Pozměňovací návrh číslo 3, který se shoduje s ITRE 2. Kdo je pro? Jde je proti? Zamítnuto. Sto šestnáct, Wales, je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 116 si ověříme. Končím hlasování. Bylo to schváleno. ITRE 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. Sto sedmnáct. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 118, 119, i 3, 4, IMKO 3, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. I 3, 5, IMKO 4, kdo je pro? Proti? zdrželi se, schváleno. 5, ITRE 6, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 6, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 120, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, schváleno. 7 a ITR 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 123. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 9. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, schváleno. 126, 127, ITRE 8 a IMKO 5. Poslední hlasování. Tak, kdo je pro? Proti? A tak to si zkontrolujeme. Končím hlasování. A bylo to schváleno. Takže se dostáváme k závěrečnému hlasování. O zprávě budeme hlasovat elektronicky. Kdo souhlasí se zprávou? Končím hlasování. 48 pro, 5 proti, 6 se zdrželo. A nyní budeme hlasovat o návrhu rozhodnutí. Zahajuji hlasování návrhu usnesení. Tak už nikdo nechce hlasovat. Takže končím hlasování. 47 pro, 5 proti, 6 se zdrželo. Srdečně blahopřejeme paní zpravodajce Ester Klas. Děkujeme za odvedenou práci a děkujeme všem, kdo tak statečně se podíleli a paní Lepá, že chce říci, že si všimla nekoherentnosti, takže musíme vyzvat také komisi, aby ještě přeskoumala výsledek a v druhém čtení to potom musíme dát do pořádku. Dobrá, tak já vám velice děkuji, byl to skutečný maraton. A nyní ještě musíme hlasovat o katastrofách. Už toto byla téměř katastrofa, ale nyní se dostáváme skutečně k tématu katastrof. Danke an das Sekretariat auch. Také bych chtěl poděkovat sekretariátu za jejich podporu, protože to hlasování bylo skutečně složité. Měli jsme složitý hlasovací seznam. So,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 Tag, ne? Niemand, niemanden kommen So. Dámy a pánové, tak jsme se zhluboka nadechli a můžeme pokračovat se zprávou Joel Ferreira, která se týká přístupu společenství v oblasti prevence přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem. Je zde celá řada konsolidovaných návrhů a kompromisních návrhů a začínáme návrhem C1 zpravodaje. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. C11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 2 Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. C19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. C10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. C3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. C7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme. Kontrolujeme C7. Hlasovali všichni, tak končím hlasování. A je to schváleno. C4, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. C20, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. C15, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. C5, kdo je pro? proti, zdrželi se schváleno, C16, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se schváleno, C13, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, C6, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, C21, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, C8, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno.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 Pokračujeme Libe 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 13. Paparopolo. Kdo je pro? Proti? Jak hlasuje EPP? Vy jste pro. Aha, tak je to schváleno. Libe 11 o tom nehlasujeme. Regi 2. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. Agri 11. Padá. 71. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. Liba dva, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Potom 15 papadopulo, kde pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Agri 17. Eh, pardon, Agri 7, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, schváleno. 16 s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Libe 10, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Libe 12, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Agri 34, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Schváleno. 37 zebr bylo staženo, takže pokračujeme 38. Antonesku Nikolesku, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, schváleno. 39, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, schváleno. Regi 3, kdo je pro? proti, zdrželi se schváleno. 19, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Pokračujeme Libe 20. Kdo je pro Libe 20? Kdo je proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme. Kontrolujeme Libe 20. Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. Zapklid. Zamítnuto. Není jsme u Regi 9 pro. Proti. Zdrželi se? Schváleno. Regi 16 pro. Proti. Zdrželi se? Zamítnuto. Regi 13 pro. Proti. Zdrželi se? Schváleno. 35. Tremopulos pro. Proti. Zdrželi se? Já mám pocit, že je to schváleno, ale raději to ověříme. Ukončuji. Je to schváleno. Pak jsme u EU support to member states je 34. Patrão Neves a další. Kde je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Agri 29 pro, proti, Zdrželi se? Schváleno. 45 perelo. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 49 a Agri 23 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Agri 27 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 55. Perero Rodriguez, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 56. Tremopulos, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Agri 13 pro, Proti? Zdrželi se? Schváleno. 60 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 61 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Agri 28 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Risk mapping. 68 Siebert bylo staženo, takže 69, pan zpravodaj, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 17 Tremopulos, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Libe 16, pro, Proti? Zdrželi se? Ověříme. Libe 16. Ukončuji. Bylo to těsné. Takže schváleno. Libe 16. je schválená. 70 Antonesku Nikolesku. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Jednička papa do půlu. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Dvojka Estrela. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Trojka Estrela. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 5. Tremopulos pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 6. Perelo Rodriguez pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 7. Papadopoulos pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 9 Perelo Rodriguez pro. Proti.